Takže teď jde o článek 10 a tam zpravodaj já jsme si říkali, jestli to nevyškrtnout a říkali jsme si, jestli u toho kofinancování, že kdyby to kofinancování přišli ještě jako doplněk tohoto nástroje, tak by vlastně celý ten postup by se tak moc zkomplikoval, že jsme si řekli, ne, ne, ne, ne, chceme to prostě jasné, Eh, transparentní, chceme prostě zcela jasnou jaksi definici a stanovení technické asistence při těchto a takovýchto program, programech, takže žádné dodatečné prostředky ze strany členských států a proto jsme navrhli eh, vyškrtnutí článku 10 a bylo by opravdu velmi, velmi náponocné, kdybyste nám řekli, proč by to mělo být, nebo proč vy to vnímáte jako nezbytné a, a tak dále. Z mého úhlu pohledu chci říci, že jediná věc, kterou jsem ještě chtěla tady vlastně říci, je, že mnoho pozměňovacích návrhů šlo tím směrem, že vlastně Eh, zdůrazňovali tu důležitost a angažovanosti místních, lokálních a regionálních eh, úřadů. A myslím si, že my jsme to zdůrazňovali už na samém začátku. To znamená, že my jsme od samého začátku říkali, že chceme jak si angažovat eh, místní, lokální i regionální úřady. To znamená, že jsme opravdu dělali všechno pro to, aby ta administrativní zátěž byla co nejnižší, takže ještě jednou za sebe děkuji a chci říci, že co nejdříve a hned jak to půjde, zorganizujeme následující setkání s nových zpravodajů, ale rozhodně bych byla ráda, kdyby se k tomu článku 10 komise vyjádřila. Děkuji. Myslím si, že v tuto chvíli už eh, všechny technické problémy byly odstraněny, všechny konzole fungují takže můžete opět poslouchat tlumočení. Pane Varnislerovi, chcete k tomu něco říci? Ano, moje kolegyně Konstance vypíchla ty nejdůležitější věci a chci říci, že posledně už jsme hovořili o tom našem eh, přístupu, či o tom našem postoji, který zastáváme. Takže tady, co se týče toho nástroje jako takového, tady nevyvstává žádná zásadní otázka. Takže, jak říkám, ty nejdůležitější boty Konstance už zdůraznila. Ale jak říkám, prostě potřebujeme to zrychlit. Komise prostě to musí zrychlit. Já nevím, možná, že v tuto chvíli je to jaksi předčasné, ale ptám se. Budeme hlasovat v listopadu. Mohli bychom poté hned dostat mandát pro vyjednávání s radou, tak aby to prostě aby se to urychlilo, abychom nemuseli čekat zase na další plenárku, potom na další, abychom se potom nerozhodovalo zase až někdy v dubnu. Takže opět zamyšlení z mé strany, protože, jak víte, museli jsme vždy čekat, nebo vždy musíme čekat na vyjádření všech eh, výborů, i těch, které nejsou jaksi přidružené eh, v různých, eh, u různých tematických celků. A my prostě nechceme, nechceme žádná spoždění, chceme chceme prostě pokračovat, aniž bychom ztráceli čas. Pokud lidé budou mít dobré nápady, ano, tak nám je předloží. Nechceme, nechceme to samozřejmě uspěchat, to ne. Ale myslím si, že pár těch dobrých, dobrých nápadů rozhodně jak si budeme chtít převzít, ale musíme to urychlit. Děkuji, děkuji pane Manistlerovi. A v tuto chvíli máte slovo. Pan Novákov se přihlásil o slova, paní Henke a pan... A pardon, já vím, kolego, že... Tak pan Jakovčík dostane slovo jako první, protože musí, musí bohužel odejít. A vy musíte, jít, eh, vy musíte se té schůzky také účastnit? Tak dobře, tak hned po panu Jakovčičovi. Tak paní Tomašič. Takže paní Tomašič a potom eh, pan Jakovčič. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já opravdu musím jít eh, na toto jedno, ani já, jelikož jsem stínovou zpravodajkou, tak bych se k tomu ráda vyjádřila. Strukturální reformy v různých oblastech veřejné politiky jsou velkou výzvou, protože my prostě potřebujeme čas na to, abychom si vyčkali a viděli, jaké to všechno bude mít výsledky. Proto je zcela klíčové a zásadní, aby ten postup, aby, ty, aby to všechno šlo rychle a ty výsledky jsme dostali co nejrychleji. Co se týče článku 4, tak tady musíme mít celé jasně stanovené cíle, to znamená příspěvky eh, k práci těch eh, veřejných úřadů. Tady prostě potřebujeme zohledňovat opravdu vždy ta ty, ty, jak si tu základní podporu a také co se týče podpory veřejných eh, státních úřadů, ty jsou, jejich práce je zcela zásadní, mají zcela zásadní kompetence v souvislosti s efektivitou eh, personálních zdrojů, lidských zdrojů, ale také celkové efektivity těch eh, nástrojů. Takže samozřejmě potřebujeme vylepšit institucionální kapacitu, tak samozřejmě pokud to chceme toho chceme toho dosáhnout, tak musíme opravdu zaangažovat všechny úrovně managementu. Musí být přijímána rozhodnutí a opatření na všech úrovních. A samozřejmě to vše v souvislosti nebo v kontextu jaksi snahy o to být eh, konkurenceschopnými. Dále máme tady také asistenci pro eh, efektivní využívání evropských fondů. A také chci ještě jednou eh, zdůraznit dobrou zprávu a řízení a transparentnost, které jsou zcela zásadní pro vzájemnou důvěru mezi těmi státy příjemci a evropskými institucemi. Tato důvěra existovat nebude, pokud pokud nebude k, tomu, k té implementaci reform docházet eh, eh, jasně a transparentně. Takže, pane Jakovčiče, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych se eh, rád omluvil, ale jako paní král budu muset bohužel brzy odejít a nebudu tedy se moci účastnit dalšího pokračování tohoto jednání. Nicméně budu velmi stručný takže tady došlo v podstatě vlastně k pozmění toho návrhu komise. My jsme předložili naše vlastní pozměňovací návrhy, které v některých eh, jaksi bodech vracejí ten původní eh, text z návrhu komise, to znamená ten původní návrh eh, komise, co se týče té technické podpory a asistence. Tady samozřejmě jde o to, abychom eh, zajistili eh, úspěch a vlastně pomoc a příspěvek těchto, těchto nástrojů. Ty nástroje musí přispívat eh, ke zlepšení, musí být efektivní, ale zároveň také musí vytvářet synergie. A proto chci pouze říci, že my bychom byli rádi, kdybyste jak si přijali naše pozměňovací návrhy, které v mnoha ohledech jejich v podstatě chtějí eh, vrátit ten původní návrh eh, komise. A to je to přesně, co jsem chtěla říci. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Rentke. Thank you, Madam Chair, and thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji oběma spolu s programem, děkuji dalším kolegům za jejich komentář. Jen velmi stručně jsem se chtěla trošičku vrátit k té rozpravě, kterou jsme vedli když jsme se o tom bavili poprvé, myslím, že to je opravdu důležité. Po té, co jsme byli v Řecku s delegací Regi, tak se mi to potvrdilo. Musíme předejít tomu, aby to bylo vnímáno jako e, pomalé podkopávání politiky soudržnosti a jejich zásad. A e, my musíme v tomto návrhu dát zcela jasně najevo v té zprávě, v návrhu i v její závěrečné verzi, že máme důvěru sami v sebe a v to, že principy, které tam jsou, včetně principu partnerství, včetně zapojení občanské společnosti, včetně myšlenky eh, sdílené zprávy, nevnucování eh, něco regionálním eh, orgánům, ale spolupráce s nimi, že to bude všechno zachováno. Jedině tak to bude fungovat. Když jsme hovořili s orgány v Řecku, tak oni řekli velice jasně, že z hlediska uh, umožnění členským státům využívat ty fondy co nejefektivněji, že je to dobrý nástroj, ale že by se neměly eh, vnucovat žádné další myšlenky ohledně strukturálních reform, které by měly eh, členské státy podnikat což je úplně v souladu s ekonomickou makrokondicionalitou a po zasedání se stínovými zpravodajem je jasné, že musíme mít silnou zprávu, která ukazuje linii regi a myslím, že to může být nástroj, který může výrazně zmocnit členské státy, nesloužit jako nástroj potrestání, ale jako spíš něco, co zvyšuje jejich potenciál, co, jim um, co je spíš zmocňuje. Já se tudíž těším na rozpravy, které povedeme za naší skupinu. Je důležité, aby tato rovnováha byla zachována a abychom měli velmi jasnou stopu výboru Eh, regi na tom konečném produktu, abychom byli schopni poskytovat členským státům technickou pomoc. Ehm, velice rádi to podpoříme, ale budeme muset přistoupit k určitému počtu změn a eh, jistě, že konstruktivním způsobem na tom budeme schopni pracovat. Pan Matl? Paní Matl? Děkuji vám, paní předsedkyně. pokud se bavíme o pozměňovacích návrzích eh, tohoto návrhu komise, tak eh, já vám mohu říci, že my jsme eh, navrhli zamítnutí tohoto návrhu. Má to být reforma strukturální politiky. 143 milionů eur, které, o které jde které se týkají toho, co je v článku 5. Vzdělávání, školení, trh práce, sociální začlenování, zdravotní systémy, sociální pomoc a tak dále. To všechno jde, myslíme, proti duchu um, územní a sociální soudržnosti. I kdybychom se drželi cíle posilování administrativních kapacit, když tomu moc nevěříme, v období 2014 až 2020 máme skoro 6 miliard eur i s národním financováním. Ale co se skrývá za tímto návrhem komise? Jaká, jaký je jeho politický cíl? Připomínám vám zprávu Tomašič, kdy jsme mohli eh, řešit administrativní kapacity a to, že ukazování eh, prstem nefunguje v tomto případě. A já jsem vždycky říkala, že musíme všechno zvýšit v zájmu vyšší absorpce eh, z hlediska kvality výdajů a tady jdeme ještě dál, ještě jdeme nad rámec takového přístupu. Přeskoumali jsme pozměňovací návrhy a když se podíváme třeba na návrh 40, programy, které by mohly získat eh, další financování od eh, členských států. Je z toho jasné, že tento program komise se může stát eh, jakousi šablonou pro zbytek strukturálních reform um, musíme posílit um, systém veřejného financování. Třeba pozměňovací návrh Rentke přece je na členských státech, aby rozhodovali, eh, v jakých, jaké jsou ty oblasti, které se jich týkají. Tento pozměňovací návrh nestačí. Nás nepokojuje to, a to mohu zopakovat, všechno, co se zatím skrývá, jaké to má skryté úmysly. Já když se na to dívám a když to čtu, poslouchám, co říká pan Dobrovskis, a mně se zdá, že tím snažíme poškodit některé státy. Část těch prostředků se odkloní od některých zemí, Řecko, Itálie, konec konců i Francie, a to povede k nespokojenosti lidí, kteří již nyní jsou nespokojení. Proto navrhujeme pilotní um, projekt, um, pokud jde o tyto reformy. Teď se tady dívám do svých poznámek. Takže my e, navrhujeme celkově zrušit tento návrh. Novakov odeš, musel odejít ze sálu a slovo má pan Polčák. Já se vyjádřím pouze velmi stručně. Já si taky nepřeji oslabování kohezní politiky a i z tohoto důvodu musím vyjádřit jisté politování nad tím, že financování eh, tohoto programu eh, na podporu strukturálních eh, reforem pochází právě z evropských strukturálních investičních fondů asi v tuto chvíli není možné jiné řešení řekněme méně bolestivé nicméně do budoucna si myslím že bychom měli velmi zvážit to aby eh, takovýto program měl samostatné financování aby do jisté míry eh, nenabourával kohezní politiku a její, její strukturu. děkuji. Děkuji. Jsou ještě další žádosti o slovo? Dovolíte mi také říci pár slov, vzhledem k tomu, že jsem měla pár pozměňovacích návrhů. Já bych eh, ráda řekla následující. Tento návrh má zejména zvýšit kapacitu na podporu strukturálních reform na národní úrovni včetně těch, která je požadovaná kondicionalitou ex ante prostřednictvím těchto specifických financovacích mechanismů. A je důležité říci, že tato podmíněnost ex ante by měla být splněna členskými státy a včera jsme slyšeli od eh, komisaře pro regionální rozvoj, že jeden z důvodů, proč je absorpční kapacita tak nízká, a proč je tak eh, slabá úroveň implementace zavádění strukturálních programů a jejich zahajování právě kvůli eh, podmíněnosti ex ante. A že eh, některé členské státy mají omezenou kapacitu plnění um, kondicionality ex ante. To je otázka legislativy, ale také otázka příležitostí pro členské státy, aby um, plnit uh, tyto požadavky. Takže já myslím, že to musíme na to upozornit v průběhu naší návštěvy v Řecku, v Aténách. Jsme viděli pozitivní e, účinky programu tohoto typu v konkrétním členském státě, tedy v Řecku. A ono to funguje. Potvrdilo se to v průběhu našich diskuzí tam. Může to být pozitivní efekty pro mnohé jiné členské státy, pokud eh, se jim dostane příležitost implementovat potřebná opatření pro podmíněnost ex ante. Je, to, je tu silná vazba mezi tímto programem a kohezními programy a, a jejich podmíněností ex ante. Pokud jde o využití technické eh, pomoci z operačních programů, tak já podporuji tu otázku Um, na komisi, že tedy já si myslím, že to je užitečné. Viděla jsem to opět na příkladu Řecka. Nevnímám, že by zatím něco bylo. Já tu vidím potřebu podpořit eh, některé nutné reformy v členském státě, tak aby eh, daný členský stát mohl pak strukturální fondy lépe využít. Potřebujeme však více vysvětlení a příkladů ze strany komise. Já si skutečně vážím této příležitosti, oceňuji tuto možnost pro členské státy. Ještě jednou říkám, podle mě je to absolutně pozitivní zkušenost, kterou jsme eh, udělali a kterou jsme eh, měli. A je to otázka přání členských eh, států, není to něco centralizovaného je to přání členských států, které tu rozhoduje. Takže já si cením tohoto dialogu. Já doufám, že zpravodajové budou otevřeni některým novým příspěvkům, zejména eh, po dalším dovysvětlení ze strany komise. Takže děkuji. Tolik můj příspěvek. Možná je teď na čase dát slovo zástupcům Evropské komise. Je tu paní McCarthy? Děkuji. Děkuji vám za možnost vám ještě více dopodrobna vysvětlit, jak je to s článkem 25. Omlouvám se za to nedorozumění. Zkusím to vysvětlit, pak odpovědět na vaše otázky. Jestliže ve výboru REGI jste zvyklí na spolufinancování v kontextu strukturálních fondů, protože takto členské státy sami mohou dostat variantu poskytnutí spolufinancování. Ovšem v našem návrhu není varianta, kdy členský stát v tomto kontextu zajišťuje spolufinancování. Proč? Je to tak proto, že když ty prostředky, které my zajistíme na technickou pomoc, nedáme je členským státům, my je dáváme na poskytovatelům eh, technické pomoci. Proto neexistuje obdobná možnost členských států se účastnit. Čili to, jak se běžně rozumí spolufinancování, není, netvoří součást tohoto programu. Ty prostředky nejdou přímo členským státům, ale dostávají se poskytovatelům technické pomoci. Abychom eh, byli schopni v této eh, situaci to nějakým způsobem vyřešit, jako v případě Řecka a Kypru, tak tam byl pozměňovací návrh, článek 25. A podle tohoto pozměňovacího návrhu členské státy, v nichž eh, probíhají přizpůsobovací programy, mají možnost z vlastní vůle, není to povinné, ale z vlastní vůle, mohou převádět prostředky zpět z vlastní te- fondu technické pomoci komisi, která je může eh, eh, jejich jménem využít k projektům technické pomoci, s nimiž oni vyjádří souhlas. Není tu žádné donucení, žádný prvek donucování. Ani z hlediska toho, že, by, jak je, že bychom je žádali, aby dali prostředky, nebo jaký druh technické pomoci. Třeba v případě Řecka. V roce 2014 Řecko vrátilo 15 milionů k využití Task, Force, task Force eh, pro Řecko eh, k financování technické pomoci. V roce 2016 řecké správní orgány vrátily 30 eh, milionů opět na to, abychom za ně jejich jménem jim pomohli dosáhnout některé cíle v eh, programu ekonomického, se přizp, ekonomického přizpůsobení. A dále na Kypru se to používalo také v době um, těch, toho ekonomického přizpůsobení. Nabízíme tuto variantu dalším členským státům, ale není to rozhodně nucené. Je to pouze možnost. V případě, že by si to tyto členské státy přáli, mohou navrátit ty prostředky, převést ty prostředky zpátky, ale tyto prostředky i nadále jsou pod kontrolou tohoto členského státu v tom smyslu, že ta technická pomoc, k níž se k financování se to e, použije, je dohodnutá s členskými státy. E, není to žádný donucovací prostředek, ale umožňuje to dosáhnout synergií. Jakým způsobem? No například letos v rámci přípravných eh, akcí, které jsme měli, máme 3 miliony. To samozřejmě na všechny členské státy příliš mnoho není. Ale v případě větších projektů se rozptýlí mezi členské státy v případě eh, v některých velkých projektů je užitečné, když členské státy upřednostňují některé projekty či reformy, aby nám řekli, Podívejte, my nechceme řešit celý ten správní proces eh, související se zadáním této pomoci. Co kdybychom vám dali ty prostředky a vy byste po souhlasu s námi eh, to zadání řešili sami za nás? Takže je to něco, co napo- ulehčuje situaci členským státům, kdy mohou spojit své fondy s těmi, které my již máme a jejich jménem pak může být zajištěna technická pomoc, kterou členský stát sám chce. Toto chci opravdu v tom návrhu vypíchnout a zdůraznit. Žádné donucování. Můžeme jednat pouze na žádost členského státu. A je na členském státě, aby předložil eh, návrh ohledně toho, kde si přejí, aby k té technické pomoci docházelo. Nepředepisujeme tam konkrétní druhy technické pomoci. Iniciativa je v rukou členského státu. Nevím, jestli se mi to podařilo vysvětlit dostatečně jasně. Pokud k tomu jsou stále ještě nějaké otázky, ráda je zodpovím. Každopádně to nemá žádným způsobem škodit, je to varianta, volba, alternativa. A tak je to v tom návrhu samotném poeto. Děkuji, kolegové. E, jsou nějaké připomínky, nebo jste, vás to uspokojilo? Ano, pan, Nistr, pan, Nistroj. Děkuji. Pokud se kolegové neberou slovo, tak dovolte mě navázat na informace, které jsme právě slyšeli. Vypuštění článku 10 vzniklo v důsledku snahy omezit tento nový nástroj na ty původně formulované cíle. A protože článek 12 uváděl, a já cituji, že míra spolufinancování u grantů může být až 100% způsobilých nákladů bez toho, že bychom předjímali základní principy spolufinancování a princip eh, nulového zisku. Jinými slovy, pokud členský stát chce udělat víc, může dojít k tomu, že se do toho započítá i těch 20 které tedy normálně jsou vypláceny poskytovateli technické pomoci nebo tomu takzvanému agentovi. A my jsme si řekli, že tohle je prostě nepřístupný, nepřípustný postup. A takhle jsme to vysvětlili i službám komise a ti nám řekli, no to je zajímavé, jak eh, se na to díváte. Ale nevymluvili nám to. Nicméně vaše informace jsem pochopil nyní tak, že záleží na tom, kolik peněz je vloženo do nového nástroje a za druhé, jak ty prostředky potom odčerpáte. A je jedno, jestli je to 100%, 80% a podobně. Čili možná, že jsme to jaksi trošku smíchali, a budeme to muset znovu uvážet. Já mám pak ještě jednu otázku. Jestliže říkáte, že je to naprosto jasně dobrovolné, pak ty peníze, které nyní odkládáme star- stranou, se, me, jsou tedy, reprezentují ty prostředky, které byly vyčleněny v rozpočtu na období 2014-2020 na technickou podporu. A nyní, když tedy tyto nové peníze používáme na podporu nového nástroje, říkáte, no ale země by toho mohly dělat ještě víc, vložit ještě víc. A tady tedy potom ECR má obavy z toho, jak vlastně funguje princip partnerství. Jestliže členské státy řeknou, ano, my máme nějaké peníze a ty do toho vložíme, chybí však dobrá koncepce, pak to může mít negativní dopad na způsob, jakým spolupracujeme s orgány místní samozprávy, s těmi decentralizovanými orgány. Takže je třeba vlastně eh, se zaměřit na formulaci těchto dvou článků, hledat případně nějaký kompromis. Nemělo by to být tak, že peníze na technickou podporu budou převedeny do nového nástroje, ve chvíli, kdy regiony tvrdí, že ty peníze potřebují pro to, aby mohly fungovat pro fungování své vlastní samozprávy. To je tedy něco, co bych rád ještě prodiskutoval se stínovými zpravodaji a pak jistě dospějeme k kompromisu. Jde jenom o to, abychom se vzájemně porozuměli. Paní předsedkyně, jsem si jistá, že na eh, setkání se stínovými zpravodaji a spolu zpravodaji dos- dosáhnete řešení, protože, jak správně říkáte, nejde o principiální záležitost, jde o to, jak různé organizace, zvláště ty, které tedy fungují na té místní úrovni, jsou zastoupeny v jednotlivých členských státech. Pokud jsem to správně pochopila, vaše poslední otázka se, tala, se týkala toho, jak vlastně eh, tedy řídit to, to přání těch orgánů místní samozprávy použít to pro použít tyto prostředky pro, jak se na podporu vlastního fungování versus ta snaha členských států použít je na nové projekty. A já si říkám, že Evropská komise možná tedy tímto způsobem bude motivovat některé členské státy, aby tímto způsobem postupovali. Každopádně já tedy čekám na diskuzi mezi stínovými zpravodaji a spoluzpravodají, Jistě na jejím základě dospějeme k nějakému řešení. Paní předsedkyně, máte pravdu, pro nás je to problematika subsidiarity ve vztahu k členským státům. In, jde o to, jak ty instituce fungují v členských státech my do toho nechceme zasahovat. Záleží tedy na tom, jak ta rozhodnutí eh, jsou činěna v členských státech. Nicméně já chci zdůraznit, že ve chvíli, kdy pracujeme s technickou podporou v členských státech a s poskytováním této technické podpory, zahrnuje to všechny úrovně, od té úplně místní až po regionální. Kdekoliv je potřeba technická podpora, jsme připraveni to tedy prodiskutovat s členskými státy na té úrovni, kde ta technická podpora je třeba. To, jak členský stát potom dospěje k vlastnímu rozhodnutí, jak naloží s těmito prostředky ze strukturálních fondů, to už tedy není naše věc. Do toho už mluvit nemůžeme. Děkuji. Takže to je konec naší diskuze na toto téma. Já chci ještě zareagovat. Vy jste to zamítla, to je jasné. V podstatě říkáte, že tedy tento nástroj je širší než politika soudržnosti. My se na to ale díváme trochu jinak. Říkáme ano, lze jej využít v širším měřítku, protože jde na rámec těch hlavních cílů vytváření hospodářského růstu, pracovních míst a tak dál. Ale když se podíváme na zprávu eh, podle článku 63, tři čtvrtiny doporučení pro jednotlivé země se týkají eh, tedy právě toho, jak je prováděna politika soudržnosti. A dost často se to týká toho, jak funguje bankovní sektor, jak jsou řízeny banky. Takže je to tedy nástroj s širokým záběrem, s tím souhlasíme, proto jsme to také vyčlenili. Ale možná, že to tedy zpravodové budou schopni akceptovat, já doufám, že najdeme nějaký způsob. Nicméně vidím tu tedy rozdíl rozdílné názory, které se nepodaří jednoduše sloučit. Paní předsedkyně, dovolte mi, abych krátce zareagovala, protože jsem byla přímo oslovena. Já si připadám jak na zasedání stínových zpravodajů. Nejsem si jistá, jestli je to pro mě přijatelné. Ale dobře, máte slovo. Já si myslím, že my jsme jasně tedy navrhli, jak takovéhle postupy omezit. Například tedy u těch eh, doporu, konkrétních doporučení pro jednotlivé země chceme mít konkrétní doporučení. Takže tady je potřeba být velmi opatrný. Já tím nechci naznačovat, že tedy se lidé snaží prosadit nějaké skryté cíle. Nicméně v době krize nebylo vždycky jasné, kdo je politicky zodpovědný za určitá rozhodnutí. Já bych však chtěla, aby tento nástroj byl využíván způsobem, který je co nejvýhodnější pro členské státy, jejich regiony, Evropskou komisi, Evropský parlament. A proto potřebujeme jasně vědět, co kam jde a proč. Protože to je jediná záruka efektivního využití eh, fondů politiky soudržnosti. Proto jsme předložili tento pozměňovací návrh a proto se na to možná vydíváte tak trošku s podezřením. Já si však myslím, že je to nedílná součást demokratické debaty. Pořád ještě doufám, že najdeme kompromis. Děkuji. Thank you very much. We now... Děkuji. Teď už nám je tedy téměř jasné, jak to bude vypadat na zasedání stínových zpravodajů. Všichni jsme už o tom dobře informováni. Ale je potřeba zohlednit také stanovisko skupiny ALDE, protože stínový zpravodaj tady není. Já cítím potřebu bránit zájmy ALDE. Tím však uzavírám tuto debatu a čekám tedy, že to řešení najdou stínový zpravodajové. Děkuji za tuto diskuzi. A nyní přecházíme k dalšímu bodu programu. Prezentace studie, kterou si vyžádalo oddělení B na téma eh, změny v evropských programech eh, teritoriální spolupráce. Máme tu dnes host, majíme tu dnes hosty, kteří a eh, výsledky této studie odprezentují. Já vám dám slovo, jenom chci připomenout členům výboru REGI, že tuto studii si vyžádal výbor REGI A my máme tedy zkušenosti s, té, teritoriální spoluprací a bude jistě zajímavé vidět, jak tato nová teritoriální spolupráce funguje v tom novém období. Máte slovo, děkuji. Jmenuji se Nikola Brignani, můj kolega François Levarle eh, je vedle mě a společně odprezentujeme výsledky této studie. Tato prezentace začne představením cílů studie, použité metodiky, pak přejdu ke hlavním zjištěním a z nich vyplývajícím doporučením. Za prvé, naprosto evidentní pro vás je, že hovoříme o evropské teritoriální spolupráci, což je jeden z hlavních cílů politiky soudržnosti zhruba 10 miliard euro, což tedy je ekvivalentem 2,5 celkového rozpočtu na kohezi. Jde na financování více než stovky různých programů. Vy jste tedy slyšeli slova jako cíl, obecní cíl a podobně. Cílem je prostě nabídnout platformu pro financování společných postupů. Jaké byly cíle naší studie? Chtěli jsme tedy vyhodnotit a ověřit některé klíčové prvky nového nařízení ETC, tedy ověřit to, jak tyto fungují v praxi u jednotlivých programů. Věnovali jsme zvláštní pozornost vyhodnocení kapacity programů, jejich schopnosti reagovat na tematické koncentrace a orientaci na výsledky, případně také schopnosti hledat a nalézat synergie s ostatními programy. Také jsme se zaměřili na kapacit, na to, do jaké míry jsou používány nové inovativní nástroje, jak do jaké míry je plně využívána kapacita a také jak jsou využívány eh, tedy specifické možnosti, které nabízí nové nařízení ETC v oblasti flexibility. Tato studie tedy analyzovala případy především a od stolu a zahrnovala tato území, která vidíte, tedy všechno, co je zelené, bylo předmětem naší analýzy. Tam jsme tedy přímo analyzovali dokumentaci k jednotlivým programům a provedli jsme také kvalitativní vyhodnocení. Provedli jsme interview s 13 různými řídícími orgány jednotlivých pro, programů a nebo případně tedy společných sekretariátů. Pokud je o naše zjištění, takže tady, tady v těch jednotlivých oblastech, které jsou tu uvedeny, strategická soudržnost. To je tedy to první téma. Obecně programy, které jsme analyzovali, prezentovaly strategie, které vznik, které zahrnovaly velký počet zainteresovaných stran. To je tedy první důležité zjištění naší studie. Za druhé, všechny strategie, které byly analyzovány, ukázaly významné tematické koncentrace. To je tedy v souladu s článkem 6 nařízení ETC a zaměřili se na omezený počet investičních priorit a tematických koncentrací. Tady vidíte tedy obecně, jak vypadaly ty tematické koncentrace podle jednotlivých programů. Vidíte tady, tady především zaměření na životní prostředí, to je tedy zvláště relevantní, ale také rozvoj zdrojů, inovace. To je tedy vlastně téma, eh, které zvolilo bylo více než polovina zkoumaných programů. Pojďme k té druhé klíčové charakteristice. Orientace na výsledky. Jak víte, všechny programy by měly tomto novém programovacím období být schopny prokázat, že tedy eh, vložené prostředky generují příslušné hodnoty, příslušný přínos. To je relevantní nejenom pro jednotlivá teritoria, ale také proto, abychom mohli monitorovat a hodnotit výkon a podložit tedy zjištění konkrétními důkazy. Tato pravidla platí tedy i v tom specifickém kontextu ETC a naše analýza ukázala, že tyto programy, které se řídily novým nařízením ETC, byly schopny splnit všechna kritéria, měly tedy dostatečné kapacity, které umožnily vyvíjet strategie, které se, opí, které se opíraly o fakta z terénu a také umožnili založit monitorování na skutečnosti. Ale také tedy ti, kteří byli předmětem interview, upřímně říkali, že tedy toto pojetí podle konkrétních témat je pro ně velmi náročné. Proč? Použiju několik příkladů. Aby bylo možné přijít se strategií, která na míru odpovídá konkrétním potřebám eh, teritorií, tedy určitých území, je potřeba tedy se opírat i o určitá konkrétní statistická data. A někdy tedy eh, ty eh, výzkumné subjekty si stěžovaly na to, že chybí data zvláště na úrovni NAC 3, tedy přeshraniční spolupráce. Navíc, zvláště tam, kde šlo o spolupráci s třetími zeměmi, v některých případech nebyla statistická data k dispozici vůbec. A to, je tedy, to tedy představovalo skutečně velkou výzvu. Tyto pro, programy byly schopné tedy provádět monitorování v souladu se základními požadavky, ale jen za předpokladu tedy, že eh, se mohly opřít o služby externích konzultantů. V některých případech společné indikátory výstupu, tak jak je tedy eh, uvádí nařízení 1299 ETC, ukázalo, že nevždy eh, tedy tyto údaje správně podchytily specifické charakteristické rysy některých programů. V kontextu nařízení ETC. Pokud jde o synergie, v podstatě všechny programy do detailu analyzovali potenciální synergie s ostatními finančními nástroji Evropské unie, zvláště pokud je o program Erasmus Plus, Cosme, Horizon 2020, ale také tedy eh, je to byl potenciál pro synergii s regionálními a místními programy. Ve skutečnosti však pouze omezený počet programů skutečně upozorňoval i na existenci jiných strategií, než jsou ty evropské. Obecně se však dá říct, že kromě obecných odkazů na potenciální synergie v praxi nám chyběly detailní informace o tom, jak by tyto potenciální synergie skutečně mohly fungovat v praxi, což bylo určité omezení kvality našeho hodnocení. Víte, že současný regulatorní rámec nabízí hned několik příležitostí, jak zjednodušit implementaci programu a jejich zprávu a e, v přístupu tedy k těm konečným příjemcům. Naše analýza ukázala, že minimálně polovina programů, které byly předmětem analýzy, v období mezi tedy oběma programovacími obdobími provedly úpravy v tom, jak jsou programy zpravovány. A potom, pokud jde o konkrétní aranžmá, v návaznosti na zprávu a konečné příjemce. Elektronický způsob komunikace s konečnými příjemci byl tedy především zvolen systém elektronické komunikace s konečnými příjemci. což se ukázalo jako velmi užitečné, především tedy ty nástroje, které umožnily interakci. A konečně všechny zkoumané subjekty se vyjádřily v tom smyslu, že zjednodušení té řídící struktury je naprosto zásadní pro odstranění administrativní zátěže, ulehčení eh, života všech účastníků a a z tohoto pohledu se tedy nařízení ETC ukázalo jako velmi užitečné. No, eh. Takže nové implementační nástroje, tak vy přesně Víte, že tady jde o ty územní investice, o finanční eh, nástroje. To jsou všechno nástroje, které my máme, ty společný akční plán. A ta naše analýze nám vlastně ukazuje, že velmi málo těch ETC programů vůbec tyto nástroje využívalo. A proč? Tyto nástroje jsou vnímány jako nástroje, které jsou příliš komplexní pro to, aby mohly být implementovány v kontextu ETC. A vlastně zúčastněné strany v té analýze odpovídaly tak, že mají pocit, že tyto nástroje jsou příše, spíše přizpůsobené eh, pro ten mainstream a ne pro jejich konkrétní programy. Takže já jsem se to snažil už eh, eh, popsat. My jsme se snažili samozřejmě nějakým způsobem zrekapitulovat ta hlavní doporučení pro tu současnou stávající dobu, ale také pro období po roce 2020. Takže v první řadě v souvislosti s relevantností některých eh, témat, jako samozřejmě v první eh, řadě tedy zjednodušení a zjednodušení těch možností pro uznávání nákladů, eh, tak eh, samozřejmě potřebujeme lepší pokyny či otevřít nová manevrovací pole či možnosti pro výměnu eh, zkušeností. Takže opět eh, prezentováno z té obecné perspektivy, to jsou samozřejmě ty základní nástroje nebo metody, jak ulehčit život těm, kteří mají zájem o tyto prostředky. Takže máme tady těch Eh, ty, ty novou metodu zjednodušeného uznávání nákladů, která je úzce propojená s eh, veřejnými zakázkami. Nicméně je třeba říci, že máme ještě dost málo údajů o těch eh, synergiích v praxi. To znamená, že tady potřebujeme prostě jednoduše lepší pokyny, lepší návod na to, jakým způsobem právě tyto synergie budou zajišťovány. A já už jsem hovořil o té strategické orientaci, to znamená angažovanost a účast těch zúčastněných stran. To jsou všechno věci, které jsou zcela zásadní. To znamená, že všichni se musí toho procesu účastnit od samého začátku do samého konce. To znamená, jde opravdu také o revizi a ověření toho, jakým způsobem se zúčastněné strany opravdu podílejí na eh, rozvoji tohoto eh, programu. Takže to jsou vlastně naše obecné, to jsou naše obecná doporučení pro tu stávající eh, periodu. A co se týče toho období po roce 2020, tak se vracíme vlastně k některým těm eh, záležitostem, o kterých jsme hovořili v souvislosti s tím zacílením na výsledky. Chci říci, my už jsme hovořili o tom monitorovacím systému, který by odpovídal skutečnosti. Tady si myslím, že můžeme ještě vyvinout určitou snahu na to, aby vlastně ten Ukazatele byly opravdu v souladu s těmi specifickými charakteristikami těch eh, programů a eh, plánů, které budou rozvíjeny. A také potřebujeme uzavřít určitá eh, vakua právě v těch statistických údajích, které se musíme snažit nashromáždit, protože z některých oblastí nám statistické údaje zcela chybí. Dále samozřejmě ti, kteří v té analýze eh, odpovídali, nás dovedli k tomu, že vlastně si myslíme, že by bylo důležité, aby implementace těchto nástrojů zůstávala v podstatě volitelná, aby to byla opravdu pouze možnost a obce a nebylo to nic povinného. Samozřejmě, že se těšíme také na vaše příspěvky a vaše názory. Děkuji, děkuji vám mnohokrát další prezentaci. Teď jsme skončili tedy s prezentací, je tomu tak? Takže kolegové, v tuto chvíli máte slovo. Pokud máte jakékoliv otázky, prosím, pane Budu, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za eh, ten, ten úvodní výklad, za prezentaci. Z toho, co jste tu odprezentovali, tak jsem dostal takový pocit, že se bavíme vždy o problémech souvisejících se zjednodušováním. Všichni se spoléhají, si stěžují na to, co vlastně eh, udělat se zjednodušením procesu absorpce er, evropských fondů. Chci se zeptat, zda jste identifikovali nějaké konkrétní otázky, které můžeme vzít na zřetel, když se bavíme o jednotlivých um, legislativních nástrojích nebo určitých situacích, protože taková výměna osvědčených postupů mezi různými aktéry, jistě, že to může být určité řešení, ale chci se zeptat, jestli máme něco konkrétnějšího, jaké jsou ty největší problémy, které se v této souvislosti objevují. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji další. Pane Dobe, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. I pár eh, připomínek, protože já se celé této práce účastním už více jak deset let. To znamená, vím, v čem spočívají vlastně ty problémy při absorpci eh, prostředků. Eh, chci říci, že už několik let, vlastně už skoro více jak tři roky posloucháme neustále to opakující se slovo zjednodušení, zjednodušování. Už jsme o tom hovořili i v rámci minulého mandátu, hovoříme o tom také na místní úrovni a to, co považuji za dost zajímavé, je to, nebo to, co chci jaksi konkrétně zmínit, a také bych samozřejmě v této souvislosti znal názor komise, to znamená, jaké výsledky vůbec očekávají po té, co dojde k implementaci této eh, práce. Takže jeden z těch problémů spočívá v tom, že když hovoříme ob, hovoříme o tom eh, období 2017 až 2020, tak je třeba brát na zřetel, že mnoho projektů, které začaly v období mezi lety 2014 a 2017, ještě neskončily. To znamená, že v tuto chvíli se nacházíme ve fázi jaksi eh, schromažďování nápadů, nových myšlenek, eh, zpracovávání dokumentů. A u nás v Litvě například eh, mnoho mnohé z těch projektů se odstartují teprve v příštím eh, roce, pokud všechno půjde dobře. A teď eh, hovoříme o mnohých projektech, které byly naplánovány na to období 2014 až 2020, ale některé z těch projektů, které už byly odsouhlaseny, začnou třeba až eh, v druhé polovině roku 2017. Takže tady, já nevím, tady máme to pravidlo 2, 2 plus 3 a Uvědomil si to vůbec někdo? To znamená, že v tuto chvíli bychom se už měli zamýšlet nad těmi programy pro rok 2018, pokud chceme, aby začaly v tomto roce, protože pokud ne, tak budeme muset ty peníze určené na celé to období využít v, v období dvou, maximálně tří let. A tady ty toky peněz jsou velké, ale přitom nemáme čas na tu implementaci, kromě toho cena té práce neustále eh, narůstá a poté tady vznikají ty velké eh, propasti. A právě proto je třeba, jak si si uvědomit, že tady nemůžeme mít žádné takové velké prodlevy, protože i ti samotní operátoři v podstatě potom budou eh, zbytečně dlouhou dobu bez práce. To znamená, jak to všechno v podstatě sladit tak, aby to aby to probíhalo hladce. Takže samozřejmě eh, zjednodušování proti tomu nic nemám, ale jaký to bude mít, jaké to bude mít výsledky. Samozřejmě, že jsme také udělali nějaké chyby, to implementační období se zkrátilo, nebo budeme chtít ještě, aby se zkracovalo. Možná, že bychom prostřednictvím toho také mohli využívat méně lidských zdrojů a snížíme byrokracii jak eh, na poli jaksi evropských institucí, tak také na úrovni členských států. V tuto chvíli hovoříme o mnoha oddělených fondech. Budeme mít pět až šest agentur, které budou v podstatě řídit prostředky různých eh, fondů, budou se řídit také s dalšími doplňkovými svými pravidly. Takže ve chvíli, kdy vy budete eh, opravovat nějakou budovu a budete na to používat prostředky z jednoho fondu, potom z druhého, tak je třeba si uvědomit, že využívání těch prostředků se bude řídit jinými pravidly, protože pocházejí z různých fondů. Takže ve chvíli, kdy hovoříme o zjednodušování, tak tady si myslím, že by to mělo spočívat hlavně ve sjednocování těch požadavků a pravidel, protože v podstatě u některých eh, fondů jde pouze jaksi o kompenzaci, u jiných fondů jde, to jde trošku dál. Velmi často, když lidé používají právě prostředky z různých fondů, tak nechápou, proč na stejnou práci je třeba plnit různé, pro stejnou práci je třeba plnit různé požadavky. A víme, že ta pravidla byla nastavena samozřejmě vědomně. Ale samozřejmě, čím více různých pravidel, tím více chyb a tím více problémů na straně těch příjemců. A já bych chtěla, abyste se k tomu vyjádřili. Děkuji. Děkuji ještě někdo? Prosím. Paní Maletič, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto prezentaci i za tu studii, kterou jste nám dali k dispozici. Když hovoříme o územní spolupráci, teritoriální spolupráci, a když se na to podíváme z perspektivy těch konečných příjemců, tak samozřejmě to bude velmi komplexní, protože některých členských států u některých členských států můžeme hovořit o přeshraniční eh, spolupráci se třetími zeměmi nebo v podstatě jaksi o hranicích se třetími zeměmi, u jiných tomu tak není. A v podstatě ta různá pravidla prostě vedou opravdu k velkým zmatkům a velmi často od těch lidí eh, situ slyšíte, že vlastně je to tak komplikované, že se radši vyhnou problémům. A kromě toho tady ještě přijdeme se novými implementačními nástroji, tak si uví, uvědomíme nebo uvidíte, že v praxi v podstatě ta opravdová samotná implementace prostě bude strašně složitá, protože pro ty konečné příjemce to bude znamenat pouze ještě další pravidla, další pokyny. A, a já si myslím, že tady spíš musíme v podstatě také dojít k nějakému společnému závěru. To znamená, že by ty teritoriální programy v rámci toho nařízení neměly být tak rozdílné. To znamená, ano, zjednodušit to. Ano, tady ta doporučení jsou jasná, říkají, tady potřebujeme nové pokyny pro to, aby mohlo docházet k implementaci všech těchto novinek, které by měly platit pro období 2014 eh, a 2020. Ale s těmito novými pokyny chci říci, ti koneční příjemci opět dostanou stovky stran nových pokynů, ale oni nemají čas na to číst ty stovky stránek. To znamená, jak to opravdu zjednodušit, protože je to velmi jednoduché. Je to projekt, na ten projekt potřebujete koupit nějaké věci, potřebujete vykonat nějakou práci, nějaké dílo, aby ten projekt došel ke konci, aby jste dosáhli těch stanovených cílů. A já se ptám, jak je to možné, že vždycky vlastně to končí tím, že vlastně vytváříme nové a nové překážky pro příjemce. Thank you, Děkuji. A slovo má pan, pan Van Nistelrooy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám obecnější otázku. Právě jsme na plenárním zasedání přijali vaši zprávu. Teď tu máme studii. Se spoustou eh, věcných eh, poznámek, bodů. Můžete se vyjádřit k tomuto plánování výstupu studií? Neměli jsme možná počkat trochu eh, dva či až, až tři měsíce, protože já mě to trochu mate, eh, takovýto postup nebo sled práce. Děkuji. Další otázky? Já samozřejmě zareaguji. V tom případě mi dovolte na závěr říci následující. Děkuji vám mnohokrát za vaše prezentace. A já se chci podělit o svůj názor s panem Van a dalšími kolegy. Jistě ano, myslím, že dalo by se to bývalo lépe zorganizovat. Tuto studii jsme, eh, s touto studií jsme mohli být seznámeni před zprávou z vlastního podnětu. Ale mohli jsme mít také zprávu od komise před tou zprávou. Pokud si vzpomínáte, tak jednou bylo spoždění, když jsme se bavili o té zprávě, protože jsme očekávali, jsme čekali na studii Evropské komise k Evropské územní spolupráci. A nikdy jsme ji nedostali. A teď tu dostáváme tuto studii, což je dobré, já jsem ráda a těší mě, že vznikla studie o, o územní spolupráci Vidím tam většinu těch témat, která jsme probírali v té zprávě eh, na výboru a které jsme probírali na výboru REGI, z které se, jsou teď eh, přítomné i v té studii. Bohužel některé z nich eh, s negativním znamenkem, protože ve své zprávě jsem kladla velký důraz na nové nástroje, synergie, finanční nástroje, a všechny ty ostatní ambiciozní nové nástroje. A vy teď říkáte, že jen omezený počet programů tyto nástroje využívá. Ani se je nechystají využít v budoucnu. Jakoby přeshraniční programy byly komplikované, protože jsou, že se liší. Máme například jeden region v Bulharsku, v oblasti přeshraničního programu s Řeckem, jeden program mezi dvěma členskými státy a e, dál, další přeshraniční program s Makedonií. A existují další, další příklady z dalších koutů e, naší země. Tyto programy se pak úplně liší, jsou oddělené, jejich zpráva je jiná. Jak můžeme mluvit o zjednodušování nových nástrojích a synergiích mezi programy, a jak hovořit o ambicioznějších cílích, například využívání nových nástrojů Unie, jako třeba EFSI, když je to de facto trochu fikce pro některé tyto regiony. Naprosto s vámi souhlasím, že je to otázka připravenosti Um, společenství, ale nemůžeme očekávat, že se příjemci připraví sami, sami od sebe. Musíme investovat do územní spolupráce. To je jeden ze směrů, jimž můžeme podle mě rozvíjet um, politiku územní spolupráce do budoucnosti. Viděla jsem ve vašich, ve vašich dokumentech eh, data, z kterých vyplývá, že technická pomoc je tak zanedbatelná, neuvěřitelně zanedbatelná u některých programů. Při zohlednění všeho, všeho co řekli kolegové, musím říci, že je důležité navýšit tuto technickou pomoc, zintenzivnit ji, což eh, někdy navazuje i na naše předchozí eh, debaty protože my se bavíme o některých strukturálních reformách, o nutných reformách, které jsou v člensk- zapotřebí v členských státech i v přeshraničních oblastech. Potřebujeme tu podporu technické pomoci. Pokud se budeme řídit pravidly pro technickou pomoc těmi stávajícími, tak e, příliš velký, velkého úspěchu nedosáhneme. Čili to je otázka e, do budoucna a musíme mít na paměti výstupy z předchozích diskuzí o um, podporu uh, strukturálních reform technické pomoci. Hovoří možná příliš obšírně, pokud chcete nějak zareagovat, dávám vám slovo. Ano, pokusím se syntetizovat. Vnímám to tak, že ty tři otázky se dotýkaly podobných bodů, jak zjednodušit, jak eh, lépe zharmonizovat nástroje, jak usnadnit život příjemců. Jde jednak o data, ale také o vnímání. Hovoříme o řídících orgánech. A já si myslím, že je důležité Jednak co se týče harmonizace, tak to, že příjemci nyní často stojí před naprosto odlišnými požadavky u evropských programů a evropských fondů. Mohu se zaměřit tady pouze na ETC. Z obecného hlediska je evidentní, že v tomto novém programovacím období tak je tu úsilí o maximální možnou harmonizaci různých nástrojů, které mohou být použity. Od, odkaz, odkaz na systém e-monitorování. E, to je dobrý e, příklad společného přístupu při komunikaci s e, příjemcem. A pak, pokud je řeč o zjednodušování, to je eh, obrovské téma. Ale co na nás zapůsobilo v té analýze je, že existuje víceméně konsenzus v tom, že už existuje jedno praktické řešení, které je dostupné, a to v podobě článku 67 eh, nařízení o společných ustanoveních a článek 19 eh, nařízení ETC, které umožňuje zjednodušené nákladové varianty, což usnadňuje život eh, státním zprávám eh, a příjemcům samotným. A poskytuje to větší právní jistotu, nižší riziko, takže já si myslím, že to je jedna z věcí, která ze studie vyplývá. Cokoliv, co lze dělat, čím lze na pomoci použití této varianty zjednodušených, eh, zjednodušeného vykazování nákladů je třeba podpořit. Ano, děkuji. Není všechno úplně černé. Řídící orgán, s kterým jsme hovořili, říká, že myšlenka koncentrace fondu na několik tematických cílů funguje relativně dobře. Je to srozumitelné partnery i uživateli. Dále, a tam musíme ty programy dál sledovat, monitorovat, tak tam jsou určité problémy, problémy s, se stanovením správných ukazatelů. Ale pokud je o otázku koncentrace, tak jsme neměli příliš negativní odezvu. Ba naopak. Jsou na problémy s novými nástroji, ale to vnímejme tak, že jsme tu v kontextu mezi, přes hraniční spolupráce mezi státy a do té diskuze pak zasahuje mnoho různých subjektů. Naše studie se zaměřila zejména na, ta, na otázku programování, a e, ten program sám o sobě je velice integrovaný, zahrnuje mnoho různých osob, které musí spolupracovat a přidaná hodnota e, integrované spolupráce tudíž možná není tak zřetelně viditelná u programu tohoto typu. Ale i tak, ta, ta studie je pouze jakýsi snímek, jakási fotografie ukazující daný stav, ale eh, jde o to, že je možnost třeba vysvětlit. Um, já myslím, že v, tomto, v této fázi programování je důležité dát řídícím orgánům eh, ty nástroje, které potřebují, jim dostat nějakou guidance dát jim, dát jim subjektům určité nástroje, které jim pomohou ty programy spravovat. Pak se dostaneme také do fáze vyhodnocování, čili aby je uměli také vyhodnotit a dále informovat um, ta jednotlivá území. Máme tu stále rostoucí počet nástrojů. Někdy to může být složité, pro ty příjemce, pro ty uživatele, protože existují i různé kanály komunikace a někdy není úplně jasné, proč se překrývají. Také je důležité, aby na tomto pracovali ty řídící orgány, aby co nejlépe komunikovali eh, při, přímo eh, s, se subjekty, uživateli, bude to vyžadovat ještě hodně práce, než se dostaneme ehm, k té fázi zavádění, implementace. Děkuji. Takže myslím, že tím se chýlíme ke konci této, tohoto bodu. Je tu někdo, je tu zástupce Evropský komi, kom, Evropské komise, který by se chtěl vyjádřit? Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat za tuto podnětnou zprávu, která přichází v pravý čas, kdy zahajujeme, kdy se blíží zahájení úvah o e, dalších e, krocích. Já bych tomu řekl, že máme na mysli ty otázky, které tu byly zmíněny ohledně té zprávy a v té zprávě a um, určité spoždění v implementaci, ale doufám, že dojde brzy eh, k zahájení provádění, ale eh, ta mm, procedura ehm, jmenovací možná ještě není úplně ehm, ukončená. Pokud je o doporučení, podporujeme zjednodušené náklady. Toto je klíč a vnímáme určitý pozitivní posun směrem k využívání zjednodušených, zjednodušených, zjednodušeného vykazování nákladů, ale nevyužívají to ještě všechny um, správní orgány. Takže návrh nařízení Omnibus obsahuje ještě některé dodatečné návrhy ohledně rozšíření využití zjednodušených nákladů, aby bylo například povinné pro projekty, které obdržím méně než 100 tisíc eur veřejné podpory, což je obrovský pokrok pro přezraniční programy, protože mnohé jsou menší, takže tento návrh je zasáhne. Harmonizované využití implementačních nástrojů. to je využíváno většinou programů, takže i tady dochází k um, určitým eh, pozitivním náznakům, že stále více programů používá stejné nástroje k jejich implementaci. To může opět pomoci uživatelům. A pokud jde o zlepšení synergií, chceme povzbudit členské státy, vyzvat je, aby implementovali ty akce, které s, s nimiž pro, programy počítají, kde jsou popisovány implementační mechanismy a to, jak zajistit, dosáhnout synergie s kohezními nástroji a dalšími nástroji, ale zatím ještě nemáme informace o tom, jak eh, to v, v, v praxi, v, v implementační fázi eh, bude skutečně eh, prováděno. Děkuji. A takže teď mohu diskuzi na o tomto bodu našeho pořadu jednání uzavřít. Děkuji vám za prezentace, děkuji komisi za, za účast, děkuji kolegům za diskuzi. A byl to poslední bod na našem pořadu jednání. Nyní bychom měli schválit rozhodnutí koordinátoru, která se obdrželi. Jsou proti tomu nějaké výhrady k návrhu závěru nikoliv, takže s tím schvalujeme rozhodnutí koordinátoru. Bod různé? Nikoliv. Pan Van Nesteroy tu není, takže nemáme žádný bod různé. Ale připomínám, že další zasedání zítra, kdy nás čeká odpolední společné zasedání Regi Koter v eh, budově výboru regionu. Naše další zasedání regie ve středu 9. listopadu od 3 odpoledne a ve čtvrtek 10. listopadu dopoledne. Tolik um, informace z mé strany. Děkuji i našim tlumočníkům za jejich podporu. Děkujeme vám a tímto je naše zasedání skončeno. Děkuji.